Employment Committee proceeds with point number six. Takže pokračujeme s eh, bodem našeho pořadu jednání číslo 6. Je to pozměňovací eh, návrh, eh, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu. A je to otázka nebo věc vysoké důležitosti pro tento, pro tento výbor. Měli bychom tady mít eh, zástupkyni komise z DG Employment, eh, paní Sukovou. Takže děkuji, že jste byla trpělivá a nyní vám tedy dávám prostor. Paní Soková, děkuji pěkně. Dovolte, abych vás seznámila s prvním pozměňovacím návrhem k delegovanému nařízení přijatému v loňském roce kolegiem komisařů, a to 9. července. Podle nařízení o Evropském sociálním fondu má komise možnost definovat eh, v delegovaném aktu jednotkové náklady nebo jednorázové eh, platby, které mohou být použity eh, pro Eh, hrazení výdajů placených v členských státech eh, pro určité typy prací. Je to nařízení, které bylo přijato 9. července a vstoupilo v platnost 18. Eh, prosince 2015, poté co se ani rada, ani parlament nevyjádřili proti. Výhody, no, přínosy článku 14.1 tohoto nařízení jdou eh, nad eh, výhody využívání běžných zjednodušených alternativ eh, nákladů. Je tady omezený rozsah auditu, je to omezeno na ověření dosažených výstupů a výsledků. Tyto zjednodušené alternativy, které byly přijaty v tomto a aktu, se týkají 100% vlastně těch nákladů, které podlehají eh, stoprocentním stoprocentním eh, veřejným nákupům. Through to beneficiaries, uh, <clears throat> which in fact allows member states to apply their own accounting practices. Členské státy mají možnost uplatnit vlastní účetní eh, postupy. Je tady delegované nařízení, které také umožňuje eh, předběžné eh, dohody mezi členskými státy, které podléhají tomuto delegovanému nařízení, upravit automaticky během roku, během jakéhokoliv předběžného ověření těch úprav. Takže článek 14.1 umožňuje, aby tento delegovaný eh, akt byl eh, přijat. Delegované držení, které bylo přijato v loňském roce, nyní nemění hlavní součást toho nařízení. Máme tady eh, rozsah, typy operací, definice těch zjednodušených alternativ a také Eh, částky, stejně jako úpravy. Tam se nic nezměnilo. Pouze přílohy k tomuto delegovanému nařízení byly upraveny a to z toho důvodu, že komise nadále pracuje s příslušnými úřady v členských státech na vypracování takovýchto alternativ zjednodušených nákladů. Smyslem je umožnit eh, dohodne, dohodnete eh, oprávky později. Týká se to Francie a Švédska. A v současné době také eh, připravujeme přílohu, která se bude týkat jednoho operačního programu pro Belgii a program pro Českou republiku. Jak už jsem řekla, tak eh, články v tomto delegovaném aktu nic nemění. My jsme pracovali kolegy z České republiky a Belgie na těchto přílohách a v současné době intenzivně spolupracujeme s Itálií, Maltou, Německem, Slovenskem a Nizozemskem na příštích úpravách delegovaného aktu. Takže se možná ještě letos na podzim vrátíme s dalšími úpravami tohoto delegovaného nařízení které se bude týkat eh, dalších členských států. Jaká, jaký je obsah eh, těch příloh? Pokud do Českou republiku, tak tam jsme eh, stanovili pět jednotkových nákladů. Je to příspěvek jedné, jedné ose priorit a tím je podpora zaměstnatelnosti a přizpůsobení pracovní síly, kdy o vytváření eh, nových míst v, v institucích pro péči o děti a peč, o pečovatele. Eh, celkově se jedná o částku asi 160 milionů. Ta analýza se bude týkat eh, kalkulací pro eh, tyto jednotkové náklady, a to na základě historických údajů, statistiky, ale také eh, průzkumu trhu a proto to bude trvat někdy déle. Aniž bych zacházela do detailů, vidíte tady těch pět různých rozsahů těch jednotkových nákladů, 1,6 milionů půjde na jednu, jeden typ jednotkových nákladů, pak tady máme transformace stávajících míst, tam je 9518 518 na jedno místo. Pak je tady také uh, obložnost uh, těch uh, eh, pešovatelských zařízení, kde máme částku na jedno místo 628 korun na dítě na 6 měsíců. No, ty částky tady vidíte v tom přehledu. Pokud je o Belgii, tak ten rozsah operací se týká pouze dvou typů jednotkových nákladů a tyto jednotkové náklady se týkají eh, školení na pracovišti, které umožní eh, nové, vytvoření nové pracovní místa a poté je tady také odborná příprava, která umožní eh, získání pracovní místa. Ty náklady vycházejí z historických eh, údajů úřadu práce ve Flandrech, protože tyto eh, jednotkové náklady se týkají pouze vlámských operačních programů. Eh, tyto jednotkové náklady budou vyplaceny pouze tehdy, pokud během tří měsíců po ukončení zaškolení bude získáno pracovní místo. Pak tady máme individuální eh, školení ve firmách, eh, které se týká lidí, kteří vlastně získali toto školení prostřednictvím úřadu práce. A na konci tohoto školení je eh, uzavřena pracovní smlouva s příslušnou společností. Tady máme částku 1439 euro na osobu případě, že bude to školení organizovat úřad práce, tak ten proces bude delší. Nejprve dojde k určení těchto lidí, k vytváření profilů, ke zjišťování jejich potřeb, toho, jaké školení a dovednosti budou potřebovat a co jim pomůže najít práci. Máme tady částku 8466 euro na osobu na jedno pracovní místo. Tento vlámský eh, operační eh, program má eh, celkový rozpočet 100 milionů pro tuto zjednodušenou alternativu. máte jakékoliv otázky, jsem ráda ochotná vám na ně odpovědět. Děkuji vám mnohokrát za vaše informace. A nyní dám slovo paní Šantě. Prosím pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi. Drahá Adriano, děkuji ti za to, že jsem tak jasně představila tento bod naší práce týkající se modifikace delegovaného aktu eh, z Evropského sociálního fondu. Naprosto se podepisuji po to, co nám dnes představila komise. Jedná se na jedné straně o zjednodušení a posílení výsledků. Tady jsme skutečně v té operativní oblasti, což změní i smysl nařízení jako takového, to znamená čerpání z Evropského sociálního fondu, který může být daleko efektivnější tedy v tom ve smyslu jeho čerpání. A toto my samozřejmě plně podporujeme a velice vám děkujeme za tyto změny které vycházejí vstříc naší vůli, abychom obhajovali a prodloužili také dobu trvání fungování Evropského sociálního fondu. E, je výborné představit nám modifikace v českých korunách, tedy když se jedná o program České republice, ale přece jenom by bylo pro nás pohodlnější, kdyby tam byl uveden ekvivalent v eurech, protože my prostě ne, jak si Nevidíme, co by to tak mohlo znamenat v tom finančním objemu. Bylo by to tedy pro nás užitečné, protože by to usnadnilo čtení tohoto dokumentu, kdyby komise byla tak laskava a mohla vyhovět našemu požadavku a uvedlo to taky v eurech. Tedy děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych velice ráda vyslovila souhlas s tím, co řekla paní Šantě. Bylo by pro nás výborné, kdybychom mohli ta čísla mít v euroch. Já jsem se dívala tady na to číslo 56 korun na dítě. No to jsou dvě eura. Takže kdybychom mohli mít ta čísla eh, Eh, máte něco takového k dispozici a mohli bychom to tedy také dostat, tak abych si to mohli prostudovat, protože tady je celé množství informací, které mohou být velice užitečné, abych to ráda přečetla srozumitelně. Thank you. Děkuji vám. Můžeme dostat eh, tyto informace v, koru, eh, v srovnávání tedy korun eur, aby tam byla uvedena eura i ve všech ostatních částech této informace, kterou jste nám poskytla. No, já tady, já nevím přesně tu konvertibilu, já vím, že to zhruba tak 1,26 eh, euro korun, ale toto byl výsledek diskusí na základě situace, která byla dohodná s tímto členským státem. Delegovaná akta, tady nám eh, můžeme vždycky poslat aktualizované údaje a kolik to tedy znamená v euro, ale aktiv přenesené pravomoci, jsou v kompetentnosti členských států. To jsou členské státy, které nám posílají žádosti o peníze v českých korunách, v případě České republice, v jejich tedy měně ale e, já pro příští prezentaci, až budeme vypracovat další přílohu, zajistím, aby tedy pak ten členský stát nebude mít jako měnu euro, tam bylo to srovnání mezi e, měnou tohoto státu eurem, ale ono se také jedná o to, abychom strávili méně času nad nezbytnými kontrolami a hledání chyb, stanovování chybovosti mm, toho účetnictví, které tedy přichází ke komise, abychom mohli eh, bdít, abychom prostě zaplatili, jakmile ty cíle budou splněny. Proto na nás čeká ještě diskuzi, vlastně jsme v aktivní diskuzi se pěti členskými státy. Děkuji vám. Milujeme zjednodušení, ale kdybychom to prosím pěkně mohli dostat v euroch, abychom pochopili výši té částky. Pro naše informaci by to bylo velice praktické. Každopádně vám děkuji za vaše informace, které byly velice užitečné. A my se velice angažujeme, co se týče čerpání tohoto fondu, aby byl využíván co nejlepším způsobem. E, Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. dubna. Nebo pro vznesení námitky, promiňte, ne pro pozměňovací návrhy. Čili Potom pro celý Evropský parlament je lhuta na předkládání námitek 18. května 2016. A nyní budeme pokračovat v našem programu. A další bod se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A dovolte, abych dala slovo paní Harkin. Máte slovo, prosím. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva se zabývá e, činností a také přidanou hodnotou Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Bere v úvahu, jak to bylo vlastně s tím původním e, nařízením. Také se tam projednávají ty jednotlivé reformy a nakonec i ta nejnovější reforma z roku 2014. Když jsem připravovala tu zprávu, tak jsem se dívala na celou řadu dokumentů. Také jsem zkoumala zprávu účetního dvora, různé e, zprávy komise, zejména ex post hodnocení EGF také jsou zde různá usnesení Evropského parlamentu, e, máme zde také dokumenty pracovní skupiny pro EGF a také e, Víme, že dnes zde máme i výzkumný, e, výzkumný útvar Evropského parlamentu, který také připravil zprávu. Já jsem tedy využila tu jejich zprávu, je to vlastně pouze návrh zprávy, ale je to vynikající dokument. Pokud máte zájem o podrobnosti, já vím, že ne všichni asi ale eh, opravdu se tím doplňuje to hodnocení komise ex post. Při přípravě této zprávy jsem se snažila zdůraznit hlavní změny, které proběhly u fungování, například změna kritéria pro pomoc, která se snížila z 1000 na 500, také tam byly ty různé časové lhuty. Nejprve tam eh, Eh, eh, také se měnily ty, ty míry spolufinancování 50, 60, 50 a dnes 60. Také se měnily ty změny, eh, pardon, ta čísla, takže a nakonec tedy také i časové harmonogramy. to znamená, když dojde k propouštění, tak členské státy e, Eh, tedy mají určitou lhutu na to podat žádost a pak komise reaguje do určité doby, takže to se také měnilo. Já jsem té zprávě popisovala, jak ty jednotlivé reformy nařízení měnily i tyto harmonogramy. Nechci teď hovořit o všech podrobnostech. Spíše mě zajímá, co k tomu řeknou kolegové, jaké k tomu mají komentáře. Vezmu, mm, řeknu tedy pouze několik eh, komentářů. Upozorním pouze na několik věcí, které samozřejmě nebudou úplně detailní. Za prvé, v té stávající formě můžeme říci, že tento fond je opravdu takovou, eh, takovou eh, intervencí pro trhy. Myslím si, že paní komisařka Malstromová se snažila reagovat na mm, různé obchodní dohody kdy, když vlastně, myslím si, že ona také hovořila o tom, že to EGF může mít funkci, ale vzhledem k tomu, že vlastně dvě, bylo teď ten EGF seškrtán o dvě třetiny a celá řada regionů naopak bude potřebovat pomoc, tak si myslíme, že vlastně zatím to, tento nástroj není dostatečným nástrojem. Neříkám tedy, asi se to možná bude měnit, ale teď říkám, jak to vypadá s tím stávajícím fondem. Pak eh, jsem se soustředila také na ten výzkumný, na ten, na ten dokument výzkumného, výzkumných útvarů Evropského parlamentu. Ukazuje se tam, že komise v některých případech využila vlastně větší procento než 100%, někdy je to 100, 110%, takže to trošku pokřivuje ty údaje. A i když ten výzkum je velice dobrý, tak eh, některá čísla zkrátka mm, nemůžou být 110%, takže potřebujeme přesná čísla. Pokud třeba některý členský stát žádá o pomoc z fondu, žádá o pět, má tam, je tam tedy těch 500 lidí, ale pak se třeba ukazuje, že vlastně jsou tam ještě jiné firmy a že by to tedy bylo 520 lidí, ale komise nemůže říct, že tam vlastně je tedy vyšší to procento, stále to musí být tedy eh, maximálně 100%, takže je důležité také dobře zacházet s těmi údaji. Pak eh, také chci říci, že ten fond má další pozitivní dopady. Eh, hlavní je samozřejmě ten dopad na zaměstnanost, ale také jsou tam určité psychologické dopady. Zvyšuje to motivaci, sebedůvěru, a myslím si, že právě když hovoříme s těmi, kteří měli, eh, kteří, kterým bylo pomoženo z tohoto fondu, tak oni právě zdůrazňovali tyto věci, takže si myslím, že je dobré o tom hovořit. Tak chci říci, že pouze 6% tohoto fondu plyne na administrativní náklady. Co se týče eh, provádění, tak to je 3% až 110%, průměr je 55% úspěšnosti nebo provádění. na to také upozorňoval účetní dvůr, byla to se jedna z věcí, o kterých hovořil ve své zprávě. Myslím si, že jedna z věcí, která se opravdu výrazně změnila od eh, zveřejní té zprávy účetního dvora, je to, že členské státy opravdu nyní eh, podávají nebo začínají čerpat ty peníze eh, velice rychle kdežto v minulosti to tak nebylo. To znamenalo, že vlastně ti, ti lidé museli čekat tři měsíce nebo půl roku, někdy i déle, na tu skutečnou pomoc. Takže eh, to čerpání eh, v minulosti tedy to bylo tak, že vlastně někteří ti lidé tedy mezi tím třeba odešli do jiné země nebo si našli třeba práci sami. takže tam vlastně ani nešlo, aby to nakonec to, ta úspěšnost byla 100%, protože někteří ti původní pracovníci už vlastně vůbec v tom systému pak nebyli. E, členské státy, nebo teď se vlastně voláme po kvantitativních cílech. Já si myslím, že je to dobré ze strany členských států potom volat, ale také, když si přečteme podrobnosti některých těch zpráv, tak zjišťujeme, že údaje nejsou odpovídající k tomu, abychom dokázali opravdu posoudit efektivitu účinnost těch E, opatření. Takže neměli bychom asi členské státy příliš zatěžovat různými dalšími požadavky. Spíše by bylo dobré, aby členské státy nám trošku jasněji řekly, jak to vlastně tedy je s tou, s tou mírou reintegrace do pracovního trhu. Hm, také by bylo dobré, aby členské státy rozčlenovaly své údaje podle různých opatření, třeba školení nebo hledání práce, Eh, mentoring eh, versus třeba podnik, podpora podnikání. Takže kdyby ty členské státy to rozčlenily podle těchto kategorií, a abychom tam potom viděli ty výsledky. Já vím, že to je náročné pro členské státy a na to se ještě musíme pořádně podívat, protože mohly by tam být dobré výsledky, ale zároveň bychom nechtěli úplně přetížit, úplně, úplně se utopit vlastně v těch požadavcích. Také jsme říkali, že je důležité, aby se rozlišovalo mezi dopady pomoci ESF a EGF. Také chceme více peer reviews a také chceme lépe přenášet osvědčené postupy. Rovněž je dobré porovnávat výsledky toho nového EGF s těmi, s, tím, s těmi opatřeními starého EGF. To si myslím, že je dobré, protože tím se co nejlépe můžeme poučit z těch chyb anebo i z toho naopak, co fungovalo. No a pak ještě něco, co se objevilo nedávno. Eh, hovořila jsem se zúčastněnými stranami, také jsem se zúčastnila některých jednání a myslím si, že i kolegové k tomu ještě něco přidají, ale pokud by ještě dovolíte, tak několik stručných komentářů navíc. Eh, bylo mi jasné, že je velice důležitý rozdíl mezi tím hlavním úkolem EGF, e, to znamená pomoci propouštěným, a mezi e, pomocí takzvané kategorii needs, to znamená, to jsou ti mladí lidé bez školení, bez práce. Takže e, je důležité mm, to také mm, brát v úvahu při vyhodnocování EGF. To, to byl mm, názor, který zazníval velice silně. Také jsem měla dobrou zpětnou vazbu od lidí, s nimiž jsem hovořila o tom, že je důležité ponechat tu kategorii needs uvnitř EGF. E Možná bychom se mohli ještě podívat na další aktéry. Zkrátka je zapotřebí zapojit mladé lidi do, Evrops- vlastně do toho působení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Mm nemůžeme to brát tak, že vlastně ty propuštěné pracovníky a ty mladé lidi v kategorii nic můžeme jaksi zamíchat do jednoho pytle a chovat se k ním stejně, přistupovat k ním stejně. Pak jsem hovořila o tom, že tam je 45% strop na některá ta opatření. Ve své zprávě hovořím o tom, že Možná bychom se mohli podívat na, ten stro, na to, že by se ten strop mohl snížit. Já jsem hovořila s některými zúčastněnými stranami a někteří mě zase naopak řekli, že jsou proti tomu. Nicméně zajímají mě, zajímají mě názory kolegů. Článek 4.2 je velice důležitý, to je totiž výjimka od intervenčního kritéria, od toho kritéria pro pomoc. Mám celou řadu komentářů a i z těch různých dalších dokumentů, Lidé hovoří o tom, že by se měly snížit ty počty. My jsme také něco v tom smyslu navrhli. Já si však myslím, že je důležité, abychom zkoumali možnosti, které už teď nám dává to nařízení v té podobě, jaké je. Například jsem se dívala na všechny žádosti k EGF, celkově tam bylo 35 těch žádostí a téměř 15 z nich byly pro případy, kde bylo méně lidí než 500. To znamená, oni chtěli využít tu výjimku 4.2. Dám vám příklad. Belgie. Eh, v Belgii byla žádost, která se týkala nějakého podniku, kde bylo více než 5000 lidí. A v další žádosti to bylo 939 eh, lidí. Takže v některých zemích nebo je to tak, že některé členské země dokážou využít tuto flexibilitu, která existuje v této výjimce, aby dokázali eh, reagovat na některé specifické případy hromadného propouštění. A také v tom parlamentním dokumentu se hovoří o tom, že malé a střední podniky, respektive jejich pracovníci, nejsou dostatečně Eh, jaksi zasaženě tou pomocí, nejsou, těm, těm vlastně není dostatečně pomáháno z toho Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Když členské státy chystají žádost, třeba pro několik firm v určitém odvětví, jsou tam samozřejmě určitá pravidla, tak možná, že komise by mohla připravit určitý model, určitou šablonu, jak, jak tedy pomoci těm malým a středním podnikům, protože je to Eh, pracné a ti, kteří pracují v malých a středních podnicích, jsou vlastně znevýhodněni. Takže možná by bylo dobré zamyslet se nad tím, zda tedy snížit to kritérium pro pomoc, nebo zda třeba nabídnout nějaká dobrá řešení, jak eh, vyřešit nebo jak upravit článek 4 odstavec 2. Poslední komentář. Eh, požadavky na audit. Hmm. My, my, my vždy slyšíme o tom, jak, jaká je míra papírování a byrokracie. Ale dávám jeden příklad. Obdržela jsem e-mail od jedné firmy. Je to státní firma. Z Irska, která poskytuje, tyto, poskytuje vzdělávání. A ona říkala, můžou zde být čtyři audity Ehm, vlastně interní, externí a pak další. Zkrátka jsou ze čtyři druhy auditu, kteří vlastně všichni zkoumají to tež. Oni by chtěli odlišit ty jednotlivé eh, vrstvy. Každá ta vrstva by měla tedy něco jiného na ověřování, byla by tam různá, byly by tam různé vrstvy ověřování. Mělo by se to týkat celého procesu. Takže ta myšlenka mi přišla zajímavá a mě zajímá, zda třeba ostatní kolegové také už slyšeli o těchto návrzích nebo o těchto myšlenek, o těchto myšlenkách. To je z mé strany teď vše a já se těším na komentáře kolegů. Thank you, I'll give the... Děkuji pěkně. Pan Čába Sogos, EBP, stínový zpravodaj. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nebude pro mne nijak snadné, abych se nyní vyjádřil po paní Harkinové, ale pokusím se. Toto nové nařízení eh, se věnuje také předchozímu eh, programovému období a také zavádí zcela nová ustanovení budeme muset zkoumat, zda budou členské státy schopny využívat eh, svých zkušeností z předchozích programovacích období tak, aby eh, mohli eh, úspěšně realizovat projektovi. Ta, tento návrh zprávy nabízí přehled silných stránek a přidané hodnoty. Také reaguje na kritiku, které se tomuto fondu dostalo v minulosti. Já souhlasím s tím, že bychom měli lépe předjímat dopady politických eh, rozhodnutí na pracovní trh a abychom zkoumali, jak může tento fond eh, fungovat na úrovni EU. Také předložím pozměňovací návrhy a budu žádat, aby bylo více opatření pro podporu malých a středních podniků. Budeme například eh, akcentovat článek 8d. Budeme se snažit, aby tento fond byl využíván více napříč odvětvími, například ve strojírenství, stavebnictví, letectví a automobilovém průmyslu. Komise eh, tady eh, hovořila o pozitivních eh, účincích přijímaných opatření. Děkuji. Také děkuji stínovému zpravodaji. Já jsem také stínovou zpravodajkou za SAD. Myslím si, že ta zpráva paní Harkinové je velice dobrá a tvoří dobrý základ pro budoucí diskusy s novými prvky. Hovořili jsme o EGF na příslušných jednáních a můžeme konstatovat, že body pořadu našeho jednání se týkají účinnou obchodní politikou. To je velice důležité a měli bychom se pokusit dosáhnout dohod a vytvořit systémy, které nebudou nutně znamenat, že jednou ruku dáváme a druhou bereme a mezi tím je eh, spousta byrokratických úkonů. Komise musí lépe posuzovat dopady tak, aby bylo možné činit správná rozhodnutí. To je základní východisko. Možná ještě jedna další věc, kterou bych ráda zmínila, je to evropský rámec kvality, eh, pardon, eh, rovnosti. Letos budeme hovořit také o tomto rámci a jeho realizaci. Roste žádost, počet žádostí eh, o EGF a dopady centralizace jsou patrné, takže to je určitě užitečná věc, ale možná by zpravodajka paní Harkinová měla lepší návrh. Každopádně se o tom můžeme bavit. Možná se blíží čas, kdy budeme žádat právní rámec pro restrukturalizaci, který by doplnil stávající rámec EGF. To je určitě další možný předmět naší diskuse a hodnocení. Měli bychom určitě zkoumat, jak je hodnocen dopad TGF e a měli bychom zajistit eh, správné posouzení těchto dopadů. Je tady eh, eh, navrženo no zvýšení nebo zvětšení rozsahu EGF a měli bychom se zamyslet nad tím, co to přinese. V minulosti jsme žádali posouzení z, zvenčí, což je i nyní důležité. Takže já jsem uvedl ten příměr, kdy jednou ruku dáváme a druhou bereme. A právě na těch jednáních s tématem EGF se hovořilo o odpovědnostech, o tom, jak existují možnosti v rámci našeho systému. To by nás mohlo dovést tomu, co jsme také projednávali v našich jednáních, a tím je to, že EGF by měl a mohl být využíván ve větší míře ze strany malých a středních podniků, nikoliv zneužíván nadnárodními společnostmi pro nesprávné účely. Může to být také dobrá a ačkoliv provokativní otázka, která by nás mohla v naší práci posunout dopředu. Takže nyní bych ráda dala slovo paní McIntyrové, rovněž stínové zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já zde hovořím jménem uh, um, paní zpravodajky z EKR, která se mluvá. Rádi bychom obě poděkovali paní Marii Harkinové za tuto zprávu, která je podle nás vyrovnaná a plná faktů. Jsme rádi, že jsme se jí mohli vyslechnout. Jsme přesvědčeni, že veškeré výdaje na úrovni EU, včetně výdajů v rámci EGF, je potřeba přísně monitorovat a to na základě toho mota hodnota za peníze. EKR se uh, zabývá s velkými obavami o, hodnot, o Eh, tu hodnotu EGF. Eh, e Dovolte několik poznámek. Neradi bychom, aby se EGF využíval jako nástroj, který eh, nějakým způsobem doplňuje ty vnitrostátní prostředky. Nechceme také tím pomocí tohoto fondu napravovat to, co se nepodařilo na národní úrovni. Eh, mnoho žádostí samozřejmě je oprávněno a jsou eh, v souladu s pravidly. Nicméně v nedávné době se objevilo několik případů, které nám tvoří, které nám eh, dělají starosti. Je to například případ Air France, kde se nejednalo přesně podle toho, co je vedeno v úvodních ustanoveních tohoto fondu. Pokud bychom rozsa, eh, rozšířili ten rozsah, tak bychom eh, možná eh, ten fond nevyužívali efektivně. Nicméně nechci říct, že EKR v nějakýmkoliv způsobem Eh, chce zvyšovat rozpočet EGF. Uvítali bychom možnost zkoumat způsoby, kterými by bylo možné tento fond více zaměřit, tak, aby se utrácelo méně peněz, ale účinněji. Návrhy na eh, rozšíření tohoto rozsahu by měly rovněž vzít v úvahu dopady na obchodní dohody. V roce 2013 účetní dvůr učinil eh, řadu eh, postřehů, eh, které byly zohledněny v novém nařízení. Ale některé ty poznámky ještě nepozbyly platnosti. Například mnoho opatření EGF Eh, se může použít také v rámci Evropského sociálního fondu a řada členských států dává přednost Evropskému sociálnímu fondu. Možná no, bychom ale měli zkoumat možnost integrace EG, Francie, ESF nebo ERDF. A já si myslím, že to je v odstavci 3 této zprávy. Účetní dvůr navíc eh, konstatoval, že stávající údaje nepostačují k posouzení efektivity eh, opětové integrace pracovníků na pracovní místa. To znamená, že tady existuje možná nedostatek eh, jaksi, důkazů, které se používají pro příslušná rozhodnutí. V roce 2013 se již jednalo o novém nařízení pro EGF na leta 2014-2020. Možná by zákonodárci měli více spolupracovat s účetním dvorem, tak abychom měli pro svá politická rozhodnutí více důkazů. Závěrem bychom rádi poděkovali paní Marii Harkin za její práci a určitě budeme v příštích eh, týdnech konstruktivně spolupracovat. Thank you. Děkuji. A nyní má slovo Lynn Boylen. Prosím, máte slovo. Promiňte, já tady nemám před sebou jméno. Eh, já bych také ráda poděkovala paní zpravodajce za její vypracování návrhu zprávy a také bych jako kolegové ráda přivítala pak že žádá komise, aby anticipovala rozhodnutí obchodní politiky v závislosti na situaci na trhu práce. A také bych ráda připojila, že komise musí dále ještě lépe anticipovat, eh, co dělat pro ochranu pracovníků i v současném vyjednávání o TTIPu. A teď jsem se chtěla zeptat na některé specifické záležitosti týkají, týkající se implementace Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci například u nás v Irsku, kde nemohli všichni pracovníci mít užitek z tohoto fondu. A miliony eur nebyly vyčerpány <clears throat> pardon, a byly vráceny komisi v Dublinu to vypadalo tak, že 4 milionů eh, pro redundantní techniku Lufthansa budou navráceny, pakliže nebudou tyto peníze utraceny do měsíce září. Eh, tady eh, také to souvisí s žádostí o svobodu informací. Já si myslím, že některý z těchto bodů ukazuje na to, že tady potřebujeme mít zvýšenou transparentnost v celém procesu a také mít větší možnost podporovat mladé lidi. A velice vítám eh, také to, co napsala paní zpravodajka o nezbytnosti výměny přeshraničních zkušeností. Tak, abychom mohli například se učit, ale co je možné také poučit se z našich zkušeností v Irsku. A e, příslušné orgány a komise by měly přispět například k poskytování detailů o odhadovaných nákladech a také návrhy, jak zamezit zbytečným videu To by mělo být také obsaženo eh, v naším eh, střednědobém mm, výhledu. Co se týče opatření, tady je nutno orientovat se na potřeby, ale potřebujeme znovu, aby mm, příslušné generální ředitelství popracovalo na této anticipaci. A souhlasím se zpravodajkou, že potřebujeme také zapojit dobrovolný sektor do procesu identifikace potřeb, eh, protože eh, Máme tady pouze působení státních orgánů, ale přitom eh, tady je celá řada lidí, kteří by chtěli jít do procesu, účastnit se opakli, že by byla ochota je do tohoto procesu zapojit. V Irsku máme problém. Paní zpravodajka řekla, že celá řada zemí teprve zahajuje ten proces poté, co žádost dojde. Ale já si myslím, že v Irsku to tak není. Eh, těším se tedy na schůzku se stínovými zpravodaj, že se něco více dovím. Co se týče víceletých kvalifikačních programů, eh, dokud žádosti, pod, dokud doba podávání žádosti o účast na tomto kurzu eh, nebude eh, zahrnuta, protože tady máme tří leté normálně kvalifikační vzdělávání a teď se to má snížit na dva roky. Chci poděkovat eh, paní zpravodajce, velice se těším na společnou spráci i se zástupci jiných politických skupin, abychom mohli zlepšit situaci čerpání z Evropského fondu pro globalizaci. Děkuji. Monika Valne tu není, ale Jean Lambert, prosím. Děkuji. Já jsem taky náhradnice za Moniku Varnu, která tu dnes nemůže být, ale poskytla mi pár poznámek. Také chci poděkovat paní Harkinové za velice srozumitelný a jasný přístup eh, protože já normálně jinak nemám ani potuchy, o čem čtu, zatímco tady jsem tomu velice dobře rozuměla. Eh, říká se, že obecně, tedy obecně můžeme říci, že můžeme podpořit celou řadu myšlenek za naši politickou skupinu, ale tato otázka discussion um, that you know we were considering ta diskuze týkající se otázky, že bychom se měli snažit přemostit ten 35% nedostatek, tak mm, a to se ještě chceme zeptat paní zpravodajky. Také souhlasíme s tím, že zcela jistě potřebujeme, aby eh, opatření, která poskytuje eh, Evropská komise i příslušné generální ředitelství, byla nějakým způsobem doplňována ze členských států. My si myslíme, že do budoucnosti by tady mělo být jasné, jak bude implikován článek 7.2b, 2b, který tady upozorňuje na to, že státy musí určovat sami, kdo je způsobilý pro čerpání fondu. <clears throat> A jistě Eh, se tady bude diskutovat také o malých a středně velcích podnicích, středně velcích podnicích, protože samozřejmě máme růst na to, aby tato oblast rostla. A A musíme také zohlednit dodavatelský řetězec. Také hovořit o auditu. Všichni máme zájem na takovém auditu který bude efektivní, dá nám potřebné informace a nějaké násobení auditu eh, jistě není nejlepší forma, jak toho dosáhnout. Čili my bychom také velice rádi se podívala poněkud detailně i na tento bod, ale eh, velice se těším na spolupráci s paní zpravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Lauro. A nyní má slovo další kolegyně. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegyně Harkin za tento první dokument. Já bych to rozdělila nejprve do dvou kategorií. Máme nejprve technické hodnocení a potom poskytneme spíše politické hodnocení. Za prvé, a zdá se být také jasné, že komise a členské státy nedali k dispozici žádné kvantitativní nástroje ani nedefinovali žádné kvantifikovatelné cíle, ale to vedlo k určitému zmatení. <clears throat> Velice často tady docházelo ke směšování Evropského sociálního fondu a Evropského globalizačního fondu. No, jak řečeno, tady nejsou žádné jasné cíle, tudíž žádné jasné výsledky. Je důležité, aby se tady udělala první analýza. Potom komise hodnotí pozitivně skutečnost, že minimálně 20 znovu začlenování může být pozitivním cílem, ale tady je třeba také rozlišovat mezi otázkou, kolik ze začleněných, znovu začleněných zaměstnanců skutečně mělo užitek z fondu a kolik ze sociálního fondu. E, ani tady to není dostatečně jasné. A poslední bod. Kolik žádostí se dává globalizačnímu fondu a jaký odhad je, kolik z toho e, a kolik malých a středně velkých podniků je vyloučeno z podpory EGF, protože nejsou označeny jako způsobilé. Tady by nás také zajímala čísla, kolik prostě eh, podniků nemá možnost čerpat eh, prostředky eh, z tohoto fondu. A tady se jedná také o minimální částky. Většině případů je to tak, že se většinou vždycky odkáže na Evropský sociální fond. A to, co pak ještě zbyde, aby se pomohlo nezaměstnaným, to je zcela nepatrná část. A podle analýzy účetního dvora z roku 2013 průměrné trvání činí 140 týdnů. A to vede přece i k tomu, že velká část podniků se potom raději obrátí na Evropský sociální fond. Otázkou je, zda by tady nešlo reagovat rychleji. A konečně Musíme se také zabývat možná užitečnějšími řešení. Vezměme zaměstnance, kterému je 50, přijde o práci. Nebylo by možné mít tady nějaký nástroj, co já vím, nějakou záruku zaměstnanosti nebo záruku možnosti rekvalifikace. Problém je, že jim můžeme něco nabídnout, ale musíme si uvědomit, že to jsou otcové rodin, Eh, manželé eh, lidé, kteří měli třeba významnou pozici na podniku a pro by musela existovat možnost nějakého ad hoc rekvalifikačního vzdělání. Prostě možnosti rekvalifikace. Ten zaměstnanec musí taky přežít, když eh, je propuštěn. Když někdo pak dostane 4 euro na hodinu a musí živit, tak mi řekněte, jak lze uživit z toho rodinu zda to tedy je možné dát do souladu. Eh, v případě, když člověk dělá rekvalifikaci a má takto nízký příjem, tak jak tedy zajistit i rodinu? Eh, musíme si také uvědomit, že tady máme evropské podniky, které musí zavírat na základě mimo evropské konkurence. Ale mám své pochyby tady, protože celá řada podniků, které prošly krizí, a které vyčlenili svou výrobu a přemístili ji, delokalizovali. A tento faktor nemůžeme rovněž opomíjet. Pak tady máme to vyjednávání o typu. Máme tady ten kompromis eh, ze strany komise udělení statutu la nostra Europa a breve, a breve termine Anch'io sono d'accordo sul fatto che il FEG non tenga... Statut udělení volné, eh, svobodného či volného trhu Číně. Já bych tedy ráda, aby mladí lidé, kteří eh, mají malé kompetence a jsou vyčleněni z trhu práce, byly zohledňováni více. Pak tady vidím určitý nesoulad. Do, od roku 2007 do té došlo k exponenciálnímu nárůstu žádostí na Evropský fond globalizace, ale na druhé straně eh, jsme často konstatovali, že ten, kdo přišel o práci a byl zaměstnán někde jinde, že to zrovna nebylo uspokojivé pro něj. Otázkou je, jaké problematiky zatím vězí. A jak už jsem řekla, celá řada malých a středních firm nemá možnosti vyučerpat z tohoto fondu a tady musíme nalézt možnosti. A většinou se přistupuje k žádosti o, evropský, k Evropskému globalizačnímu fondu, když se vyčerpaly všechny jiné možnosti. Mm. A teď podívejme se na to, je to jediná alternativa, když víme, že podniky delekal, delokalizují výrobu, přemístují ji mm, a e, zaměstnanci místní přicházejí opravdu dobře. Já jsem podnikatel, požádám si o evropské prostředky, pak rok tedy provozuji svůj podnik, ale za rok přemístím výrobu, ale v tom případě by mělo dojít e, k povinnosti toho, aby ten dotyčný zaměstnavatel se postaral o to, aby e, nepřišli jeho zaměstnanci o práci No, je tady celá řada aspektů a jistě v diskusích se stínovými zpravodaj a paní zpravodajko budeme dále pracovat na této záležitosti. Děkuji, Maria to tu není. Pan Martán, děkuji. Všichni víme, že tento EGF byl zahájen pro kompenzaci destruktivních dopadů souvisejících s globalizací. Samozřejmě, že kdo tím trhují, jsou zaměstnanci. Dochází ovšem k uhrazení, pardon, eh, k tomu, eh, že nedochází ke zlepšení situace na pracovním trhu, kde už tak jako tak je situace velice obtížná. Starší lidé jsou stále více nezaměstnaných. Je známo, že celá řada regionů byla postižena globalizací. A tady už se na to upozornila. E, tito podniky jsou oběťmi komercie obchodní politiky, kterou realizuje Evropa, a to znamená vy. E, Eh, když eh, prostě pomýšlíme například na smlouvu o volném obchodu, které tato vyjednávání, která běží, se konají vlastně s zavřenými dveřmi, stejně jako TTIP a paní Aži už to řekla. Čína a status tržního hospodářství, to způsobuje další a další ztráty pracovních příležitostí v Evropě. Jinak řečeno, já se domnívám, Eh, že tady nedošlo ke správnému řízení dopadů globalizace. Eh, a měli bychom eh, tuto situaci zlepšovat a ne se snažit stále jenom hovořit o příčinách a na to já stále to vám já stále připomínám. Velice často se také říká, že vidíme, že peníze prostě uh, odcházejí z fondu pro přizpůsobení, ale nakonec eh, zaměstnanci tyto peníze nikdy nedostanou. Já tedy nevím, tady ty peníze se vypařují zřejmě, protože z EGF ty peníze jdou, ale k lidem nedorazí. To je tedy opravdu zvláštní. A také eh, vy eh, jste mohli si všimnout, Eh, eh, že jako, Francou, jako zástupce Francie v Evropském parlamentu Francie přispívá 4 miliardami euro do Evropského fondu. To znamená, Evropský fond pro globalizaci, ten by nám měl umožnit, abychom čerpali trochu peněz, kterými přispívají naši daňoví poplatníci. Protože když my jsme předtím dali 2 miliardy a dali jsme zpátky daleko více. Eh, paní Harkin, chci poděkovat za její velice objektivní, objektivní, upřímnou práci, že se tady tato zpráva za ničím neschová, říká, co se děje říká, že nemáme dostatečně množství údajů pro hodnocení, říká, že nemáme dostatečné analýzy, říká, že tady je příliš mnoho auditů, které dělají stejnou věc. Já si myslím, že například v Irsku E, je ta situace taková, ale kdo platí tyto auditory a kdo má zisk z peněz? Je to velká nadnárodní společnost, která delokalizuje místo, aby pomohla těm zaměstnancům, kteří jsou postiženi propouštěním. A vy jste už na to upozornili tady. A místo a ty peníze by měly jít spíše malým a středně velkým podnikům, které vytvářejí pracovní příležitosti. A teď ještě máme tři žádosti o hlas. So, Možná se ještě bude chtít vyjádřit také komise a poté dáme zpět slovo paní zpravodajce, paní Markinové. Takže abychom ještě mohli využívat tlumočení, tak prosím vyjadřujte se tušně. Paní Maria Arera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, Eh, pravdu nikdy nenajdeme v karikatuře radikálních skupin. Eh, první otázka, kterou Chci zmínit je samozřejmě poděkovat nejprve paní Harpings. Já nemám stejnou evropskou zkušenost této situaci, protože vím, že ona už delší dobu sleduje toto téma. Já jsem pracovala na jiné části, a sice když se tvořily jednotlivé buňky ve evropských členských státech. A já jsem ráda, že řekla, že Br- Belgie pochopila, jakým způsobem využívat EGF. E, jde o to, abychom pochopili způsob belgického fungování, to je fungování, ke kterému dochází právě ve tripartitních jednání, eh, čili se zástupci zaměstnavatelů, odborových svazů a zaměstnanců, což umožňuje strukturovaný návrh v oblasti konverze. Bohužel, na druhé straně Jsme institucionalizovali určité fungování a to znamená, že některé podniky už nejsou způsobile, protože pak tady je třeba zohlednit způsob adicionality, čili přidat něco k tomu, co stát už udělal. Tady se o zohlednění sociálních dopadů na tyto zaměstnance a vzniká nám situace, že tady máme země, která žádá víc, ale dostane nižší míru, protože eh, poměr nákladu a výdajů vypadá jinak pardon, a příjmu. Proto je důležité připomenout i tuto zkušenost. Ale kdyby celý svět fungoval stejným způsobem, možná, že by nám to umožnilo lépe pokrýt potřeby zaměstnanců na lokální úrovni. Chtěla bych jenom připomenout jednu věc, která by možná mohla být opravena proto, aby komise byla trošku flexibilnější. My jsme hovořili o pracovních skupinách týkající se uh, čerpání, tedy v naší pracovní skupině jsme hovořili o možnostech čerpání tohoto fondu. Já bych ráda, aby komise mohla vyjasnit článek 20 nařízení, který dnes nedostatečně jasně ukazuje na to, že by komise mohla zapojit externí uh, experty. A já si myslím, že tedy komise by měla být povinována osdůvodnit, proč se obrací na externí experty. Je třeba modifikovat tedy případ obracení se na externí experty, ale v případě, že k tomu tedy dojde, je třeba to také odůvodnit. Co se týče politického přístupu, Domnívám se, že fond dnes je eh, něco jako paliativní léčba. Eh, prostě vlastně pozdě se zaobíráme fenomény globalizace. Já nesouhlasím s paní komisařkou Mastremovou, když ve své nové obchodní strategii v tomto dokumentu týkající se tedy nové obchodní strategie pro mezinárodní obchody říká, ano, víme, že dochází ke ztrátám zaměstnanosti. Tyto ztráty zaměstnání Eh, mohou být částečně kompenzovány z EGF, ale já si myslím, že my musíme předjímat tyto negativní dopady na globalizaci už při vyjednávání obchodních dohod. Je třeba analyzovat možnosti mezinárodního obchodu jak z pozitivní, tak z negativní stránky abychom zohlednili dopad těchto dohod na jednotlivé regiony, ale dělat to anticipovaným způsobem, uvědomit si, kdo bude nejvíc zasažen dopadem globalizace, čili na rozdíl od toho, co navrhuje Komise pro mezinárodní obchod, myslím si, že by bylo nezbytné soustředit prostředky z fondy prostředky na EGF takovým způsobem, že budeme anticipovat potíže. E, vidíme, že udělení statutu tržního hospodářství Číně bude znamenat ztrátu obrovského počtu zaměstnaných. Odhaduje se, že to může ohrozit maximálně 3 miliony lidí a to samozřejmě ovlivní náš trh s Čínou, je třeba dát tedy prostředky takovému sektoru a takovým regionům, které budou nejvíce ohroženy výsledky tohoto, této dohody s Čínou. Bylo by třeba nezbytné poskytnout více prostředků do zdrojů, ze zdrojů jiných, ale také z EGF. Druhý bod týkající se vyhodnocení. Když se týká, když se zaobíráme vyhodnocování, máme třeba jeden region, kde uzavře jeden podnik, ale pak se tady klasifikují, eh, dochází ke kvalifikacím jednotlivých buněk, které jsou definují, ale pak máme region, kde máme monosektorální oblast, protože více lidí je dotčeno globalizací, pak tady musíme změnit procentuální úroveň, která byla původně stanovena. Je třeba zohledňovat skutečnost v jednotlivých regionech a také eventuálně jejich orientaci na monosek, čili na jeden jediný, na jedno jediné odvětví, které v tomto regionu existuje. Když chceme mít jaksi výkladní skříň Evropy, musíme si uvědomit, že Obchodní dohody způsobují také vyprazňování určitých regionů na základě zavírání podniků. Proto je přeci třeba, aby i tyto regiony, které jsou ohroženy o vypouštěním určitých sektorů, proto aby oni měli přístup k prostředkům Evropského globalizačního fondu. To jsou záležitosti, které třeba zohlednit. Čili neintegrovat pouze podniky, které souvisí s určitým sektorem, ale zároveň se u... zohlednit také obchodní dohody. A poslední bod, o kterém chci ještě hovořit se týče 35% příjmů těch oso- těm osobám, které přijdou o práci. Souhlasím s tím, že EGFF nemůže být nástrojem pro úhradu příjmů veškerých pro lidí, kteří přijdou o práci, ale je daleko těžší pracovat s osobami, které nejenom, že přišly o práci, ale které zároveň se nacházejí v situaci chudoby. To znamená, že už absolutně nemohou čelit ne, nejsou schopni pokryt své potřeby. Čili i tady se nacházíme v situaci, kdy to ohrožuje lokální vývoj, protože takový lidé přichází o všechno. Tady by měla existovat větší flexibilita pro zohlednění příjmu osob, které přišly o práci právě v tomto Evropském globalizačním fondu. Děkuji. Euh, Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem poděkovat Marie Arkin za její vynikající práci. Ona je ohromnou znalkyní EGF a e, proto její znalost tématu a jeho velká, její pardon, velká upřímnost e, znamenají, že vždy nám předloží vynikající práci. Domnívám se, že jedna věc tu ještě nezazněla, ale souvisí s fondem. A sice, tento fond není znám dostatečně. Je nedostatečně známý proto, že na evropské úrovni eh, neumíme ho dostatečně propagovat. Já jsem viděla příliš eh, mnoho ministrů ve členských státech, kteří vůbec tento fond neznali, zatímco to jsou oni, kteří by měli být eh, ti, kteří ponesou vlajku tohoto projektu na národní úrovni. Tento fond je nez, eh, neznámý dokonce na regionální úrovni, abych navázala na to, co řekla paní Arena. No a tento fond je tedy nedostatečně znám, protože neexistuje ochota ho dostatečně propagovat, anebo e, není dostatečně znám z jiných důvodů. Já velice obhajuji existenci tohoto fondu, protože já ho sleduji od roku 2007 a viděla jsem jeho efekt, e, jeho dopad na zaměstnance přímo v terénu i dopad na podniky, když je dobře použit tento fond, skutečně může pomoci zlepšit situaci v terénu. A mám několik eh, výborných příkladů, jak se využil EGF pro modernizaci podniků, pro zavedení nových výrobních linek. To znamená, že zaměstnanci, kteří byli propuštěni, nalezli nové zaměstnání. To znamená, že to je něco úplně jiného než Evropský sociální fond, protože přináší skutečnou přidanou hodnotu. Sdílím to, co tady zaznělo o kontrole, drahá Maria. Naprosto s tebou souhlasím. Viděla jsem příliš mnoho úrovní kontroly. Možná, že by bylo zapotřebí eh, zlep, vylepšit tu slabinu eh, těch 6% eh, výdajů a srovnat je když se podíváme na těch 6%, máme tady eh, příliš mnoho kontrol, než abychom využili tuto částku užitečným způsobem. A pak tady máme příjemce. Malé a středně velké podniky by také měly možnost mít čerpat možnost prostředky z tohoto fondu je třeba buď se soustředit na regiony, které jsou postiženy, anebo na jednotlivá odvětví. E, my jsme měli malé a středně velké podniky, dokonce skutečně malinké podniky, které mohly čerpat prostředky z tohoto fondu. Byla to pravda. Mám několik příkladů, například textilní filiálka v Portugalsku, e, nějaká výrobna dřeva ve Španělsku, Tady se nám podařilo možno, eh, pardon, čerpat z tohoto fondu. A myslím si, že to je věc, kterou všichni dohromady musíme podporovat, protože to nemůže zůstat fond, který by prospíval pouze velkým podnikům. Zaměstnanci eh, v jednotlivých regionech či v těch filiálkách musí mít také možnost čerpat prostředky z EGF. To znamená, eh, jsem za, abychom se snažili zasadit se o takový vývoj fondu, který by byl čitelný, jasný a vždycky ve prospěch zaměstnanců. Proto naprosto podporuji to, co řekla Mariana o nezbytnosti vytvoření jasných čísel. A nakonec otázka týkající se fondu přizpůsobení se globalizaci a krizi. My jsme viděli, eh, Marian, že v nejhorších okamžicích krize jsme viděli, eh, že tady k podpoře došlo, ale my musíme si uvědomit, že nelze zaměňovat EGF s jinými fondy. Já jsem tedy proti, skutečno, já jsem proti tomu, aby se tady prostě smíchával Evropský globalizační fond a Evropský sociální fond, protože to není to tež. Děkuji. Ule Kristensen. Děkuji pěkně. Ule Kristensen. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych rád poděkoval paní zpravodajce za dobrý návrh zprávy. Dovolte jedno přání změny v této zprávě. V odstavci 6 se hovoří o tom, že by EGF e, neměl nahrazovat e, nebo nějak napravovat e, chyby, které se učinily na státní úrovni. Eh, pokud dojde k tomu, že eh, obchodní spory se negativně eh, odrazí na pracovnících, tak to není v žádném případě chyba těchto lidí. Ale budou to někdo budou ztrácet. Podíváme se například na embargo proti ruským potravinám, tak je jasné, jaké odvětví tady bylo zasaženo. Tento pokračující konflikt mezi EU a Ruskem eh, způsobilo eh, ztrátu eh, mnoha tisíc pracovních míst, ale ty dopady se liší region od regionu. A proto si myslím, že by parlament měl usilovat o cílovou revizi této příslušné části EGF v tom smyslu, aby bylo možné, eh, aby bylo umožněno eh, napravit chyby nebo napravit ty dopady eh, způsobené obchodními do, dohodami. Děkuji pěkně a nyní nám slovo zástupkyně komisy, paní Sokové. Děkuji pěkně. Já bych ráda uvedla, že tato zpráva paní Herkenové je velice užitečná a bere v úvahu změny, které, ke kterým došlo v evropské legislativě v roce 2015. Evropský fond pro přizpůsobení globalizaci je nástroj pro řešení měnící se situace na trhu práce. Chce také pomáhat společnostem, firmám, které budou eh, očekávat změny. V žádném případě neočekáváme, že by Evropský sociální fond měl nějakým způsobem napravovat nebo reagovat na ty dopady způsobené obchodními dohodami. Vždycky je, je možné dosáhnout pouze 100% záběru, proto těch 110%, eh, které tam zazněly, eh, s tím nesouhlasím. Je potřeba eh, předložit závěrečnou zprávu 6 měsíců eh, po příslušném opatření. Eh, ty žádosti musí být velice jasné a já vím, že eh, v členských státech, v některých členských státech jsou všechny čtyři informace o EGF eh, zveřejňovány. Dvakrát ročně se uskuteční jednání národních koordinátorů EGF. Na těchto jednáních také žádáme zástupce členských státy, států, aby využili možnosti článku Eh, který umožňuje eh, zapojit i malé a střední podniky. doposud eh, nebylo možné v těch žádostech pokrýt všechny, všechny společnosti, včetně malých a středních podniků. Na těchto jednáních představují členské státy své jednotlivé pří, případy a já si myslím, že to je velice dobrá výměna těch eh, zkušeností z již realizovaných případů. Evropský parlament eh, také posuzuje práci prostřednictvím skupiny pro EGF. Nyní je možné, aby se všichni eh, podělili o zkušenosti o těch jednotlivých případech Pouze případy, kde, byly, kde bylo eh, financování, je možné analyzovat. Máme pouze jeden eh, zamítnutý případ. Nikdy jsme se nes, nesetkali s tím, že by se z EGF vypařovaly peníze. Eh, komise provádí také audity Je potřeba, aby se auditoři komise a národní eh, auditoři dohodli na vzájemné uznávání výsledků svých auditů. Ráda bych poděkovala za tuto velice podrobnou zprávu paní Harkinové. Souhlasíme s většinou bodů, které zde zazněly. Jsme také toho názoru, že vždycky se můžeme zlepšovat Nicméně nyní je nám zapotřebí větších eh, zkušeností a v žádném případě eh, nepřestaneme se svojí spoluprací s členskými státy. Takže prosím, paní Harkinová, mám dvě minutky, takže je využiju. Ráda bych eh, se vrátila k tomu, co jsme tady projednávali, ale také bych zareagovala na to, co tady zaznělo od kolegyně a kolegů. A také bych se ještě ráda dotkla toho, co jsme tady nezměňovali. Eh, paní eh, předsedkyně, vy jste tady hovořila o tom rámci pro změnu a restrukturalizaci. Nevím, jak to zapadá sem, ale každopádně určitě o tom můžeme hovořit. V je člen, že eh, vlastně o EGF se moc neví. To je velice důležitá poznámka mezi pracovníky a mezi politiky o tom není velké povědomí. Marie Areny použila výraz adicionalita. Pokud nebudeme mít v rámci EGF adicionalitu, tak nebude fungovat, jak má. Je zapotřebí, aby tento fond byl ku prospěchu pracovníkům. Hodně se tady mluvilo o tom, že musíme být mnohem proaktivnější, pokud chceme zajistit, aby z fondu měli přínos malé a střední podniky i všichni zaměstnanci. Hovořilo se tady o tom, že ne všechny zprávy jsou k dispozici. Zajistíme, aby veškeré zprávy byly k dispozici a transparentní. Pan kolega Kristensen hovořil o odstavci 6. Jeho účelem je toto. Pokud se vrátíme k původnímu návrhu komise na stávající nařízení, tak tam se hovořilo o tom, že by tam patřili i zemědělci. Parlament s tím souhlasil a tehdy se to eh, považovala za prvek, který by mohl mít dopad na určité odvětví v zemědělství. A já vím, eh, co eh, jste chtěl říct. Určitě se k tomu ještě můžeme vrátit. Já v žádném případě nechci, aby komisař eh, současný či eh, předchozí, který eh, má starosti obchod, hovořil o tom, že by se tady hovořilo o dopadech 150 milionů. A vy jste tady hovořil o těch obchodních konfliktech. Pokud jsem e, ještě něco e, nezmínila, tak si to neberte osobně, možná jsem se to pouze nepoznamenala. A teď tě myslím čas, abych skončila. Děkuji. Určitě jste pochopila, že je tady nepochybně velká angažovanost a zájem o vaši práci, e, která se týká Fondu pro přizpůsobení globalizaci. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 25. duben, takže zanedlouho. 24. května se budou projednávat pozměňovací návrhy a 15. června se bude eh, hlasovat a na plenárním zasedání se bude hlasovat pravděpodobně až v září 2015. Takže tím jsme vyčerpali dnešní pořad jednání a sejdeme se opět zítra ráno v 9 hodin. Eh, tématem číslo jedna bude obchodní dohoda mezi EU a Korejskou republikou. Takže to je, myslím, dobrý začátek pro zítřek, takže zatím nashledanou. Thank you. I'm losing my voice. That's it.